žádné modré karty. Jako první hovoří jménem komise pan Mimica. Thank you, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Vítám příležitost této zvláštní debaty. Poprava osmi zajatců v Indonésii zklamala a rozesmutnila nás i celé mezinárodní společenství. Jsem si jist, že poslanci i poslankyně sdílí toto naše významné zklamání. Evropská unie má velmi silnou a principiální pozici proti trestu smrti ve všech případech a za všech okolností a pracuje na zrušení trestu smrti celosvětově. Toto je jeden z hlavních cílů zahraniční politiky EU a je to naše priorita v externí lidskoprávní politice. Je to politika, která je také evidentní v závazcích a e, pokynech EU k trestu smrti, což jsou první, jejíž první verze byla přijata již v roce 1998 radou a poté byla několikrát přepracována nejnověji v roce 2013. Evropská unie je přesvědčena, že trest smrti je krutý a nelidský a, nepro, a prokazatelně nefunguje jako odstrašující prostředek. Evropská unie považuje zrušení trestu smrti za naprosto zásadní eh, pro ochranu lidské důstojnosti i pro progresivní rozvoj oblasti lidských práv. Jakákoliv špatně vykonaná justice s trestem smrti není vratná, ačkoliv k ní nutně dojde dříve či později v každém systému. Tyto popravy jsou zejména, eh, zejména politování hodné, protože ani podle mezinárodních úmluv pašování drog nepředstavuje vážné zločiny. Prostřednictvím se zahraniční politiky Evropská unie přispívá k celosvětové snaze zrušit trest smrti. Mezi lety 1993 a 2012 počet zemí, které zrušily ze zákona trest smrti pro eh, všechny zločiny, se zvýšil z 55 na 97. Od prosince 2012 140 států, tedy více než dvě třetiny zemí, globu zavedli zákaz trestu smrti, ať už ze zákona nebo v praxi. Bohužel v Ázii je to obrázek smíšený. Pákistán je nejnovější varující příklad, protože porušení dlouhého moratoria a obnovení poprav za terorismus, tedy eh, vykonání trestu smrti na pachatelích terorismu, jsou již na počtu jednosto za tento rok. Ovšem musíme se zabývat i zeměmi, jako je Čína, Irák, Irán a Saudská Arábie, eh, což jsou země nejvýše na žebříčku počtu popravených každoročně. Většina azijských států si z právního hlediska zachovala trest smrti. Pět azijských států trest smrti zrušilo. Bhutan, Kambodža, Nepál, Mongolsko a Filipíny. Je to tedy velmi kontrastní regionální obrázek, který je zaznačen jak hnutími za znovu zavedení eh, trestu smrti, tak eh, po jeho zastavení. A zemí na obou koncích spektra je celá řada, případně se zde objevují i země, které chtějí posílit právní rámec pro trest smrti. Indonésie jakožto úspěšný příklad země pře- v přerodu k demokracii hraje v eh, jihovýchodní Asii velice důležitou roli. Indonésie je klíčovým hráčem a jedná se o velice významný stát i v ASEANu, zastupuje zhruba 40 jeho HDP a populace a je to vznikající globální hráč, člen G20 a je to jedna ze zemí eh, s nejvě- nejvíce rostoucí střední třídou na světě a také má velice vysokou muslimskou populaci. Je zde čtvrtá největší populace světa, 250 milionů lidí, je to třetí největší demokracie a sdílí většinu, ale bohužel ne všechny naše hodnoty. Ironií osudu je, že tyto popravy byly provedeny v plně demokratické sféře jedné z nejsvobodnějších a nejdemokratickějších zemí jihovýchodní Asie, kde je silný a aktivní parlament a existuje zde i bujná občanská společnost. Trest smrti byl velkým utrpením pro eh, vězně i jejich rodiny. Podíváme-li se na to, jaké konkrétní kroky jsme my podnikli, vysoká představitelka učinila tři prohlášení, kdy eh, odsuzuje a lituje užívání eh, trestu smrti v Indonésii a Evropská unie velice úzce spolupracovala s členskými státy a se všemi státy, eh, kde lidé čekají na vykonání trestu smrti. Předseda, eh, prezident rady požádal Indonésii, aby pozastavila eh, všechny popravy a posunula se směrem k moratorium. Orgány EU využily veškeré dostupné diplomatické kanály, aby vyvolali diskusy na téma trestu smrti s eh, indonéskými protějšky. Brzy se chystáme spustit také regionální kampaň, která se jmenuje Pryč s trestem smrti jihovýchodní, jihovýchodní Asie. Tato kampaň bude vedena jak jednotlivci, tak místními zástupci občanské společnosti. Vím, že poslanci v Europarlamentu se aktivně snaží přesvědčit indonéskou vládu o tom, že je nutné trest smrti definitivně zrušit a snaží se zabraňovat dalším popravám. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ve všech svých intervencích jsme jasně říkali, že respektujeme suverenitu Indonésie také jsme nabídli politickou pomoc a praktickou asistenci při boji s obchodem s drogami a dalšími kriminálními činy, které představují velké výzvy pro indonéskou společnost i pro další státy. Rád bych vás ujistil, že i nadále budeme spolupracovat s indonéskými úřady o využi- na, vy- na zrušení e, trestu smrti. Těším se na vaše názory a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Teď eh, řečníci jménem frakcí, jako první pan Danžán. Tři minuty. Merci, monsieur le président. No, děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Eh, my nejsme soudci ani Eh, advokáti ani odborníci na eh, soudní postupy a není na nás, abychom my stanovili eh, či vyvrátili vinu obžalovaných, ale jsme představitelé veřejnosti, zvolení touto veřejností a představujeme hodnoty, které nám dnes velí, abychom vůči indonéským orgánům jasně řekli, že tito lidé, stejně jako všichni ostatní, mají pravdu, právo na spravedlivý soud, na respektování práva na obhajobu a celou řadu dalších věcí, které nebyly poskytnuty například francouzskému odsouzenému, eh, který zatím v Indonésii popraven nebyl. Jsme představitelé zvolení veřejností, kteří máme právo odsoudit trest smrti, tak jak to právě vy teď udělal, eh, protože eh, trest smrti je vyloučen z evropského práva. Jsme zástupci veřejnosti a máme právo rozhořčit se, že tady je takové strašidelné zinscenování eh, jakéhosi eh, hrozného černého představení, eh, tak jak jste to také, pane komisaři, sám zmínil. Evropská unie je partnerem Indonésie a my jsme v listopadu loňského roku vedli v Jakartě dialog o lidských právech mezi EU a Indonésií a podepsali jsme s Indonésií dohodu o spolupráci a partnerství. Dáváme Indonésii k dispozici v rámci regionálních fondů prostředky pro vysoké školství, pro dobrou administrativu, zprávu a řízení. E, tedy e, indonéské orgány nám přece musí naslouchat. Já tedy apeluji Někteří ostatně se právě v tuto chvíli nacházejí eh, v Jakartě, aby hájili práva těchto eh, souzených a odsouzených. Tak tedy ve zcela zdvořilé podobě bychom měli zcela jasně indonéským eh, orgánům říci, že toto je pro nás velmi důležitá otázka. Pro, je to důležité, abychom hájili ty Evropany, kterých se toto tam týká. Čili jasně a jednoznačně říci, aniž bychom porušili svrchovanost Indonésie, kde má země právo eh, bojovat proti obchodování s drogami, ale nedává to Indonésii možnost odsuzovat jen tak lehce k smrti řadu lidí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego Danžone. Eh, pan kolega Arnold se hlásí s procesní námitkou, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, rád bych pouze podle článka, článku 1.6.2 pod bod 6, jak jste mohl zrušit catch the eye, protože je tady napsáno, že zbývající čas bude alokován, ne může být alokován. Eh, já tady nechci zmiňovat zbytečné eh, formality, ale chci hovořit o jednom ze svých voličů, který je v Indonésii vězněn a má být na, na této voličce proveden trest smrti. Byla odsouzena bez ohledu na to, že e, i prokurátor žádal pouze trest vězení. Chtěl jsem to tedy jenom takto zmínit. Děkuji. Pane kolego Arnote, máme zde pravidla. A pravidla říkají, že tady teď máme výjimečnou debatu a bylo usneseno, že nebudeme mít catch the eye a že nebudeme mít modré karty. Jednací řád také říká, že když se hlásíte k procesní námitkou, tak se hlásíte k procesu, ne k obsahu. Tímto vám beru slovo. Pan Marten. Nemáte slovo. Slovo má pan kolega Marten monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Země je velká nikoli pouze svou silou, ale za rámec své síly také silou svých myšlenek a velikostí velkorysosti, kterou může projevit, když se eh, k tomu eh, přinaskytne historická příležitost. Toto jsem neřekl já, vážení kolegové, to řekl pan Badentar, když byl ministrem spravedlnosti v 80. letech ve Francii. A právě toto poselství bych chtěl jménem Evropského parlamentu vyslat eh, k Eh, indonéským orgánům. Ano, můžete být velcí, vaše velikost může být zřejmá celému světu, když bude použita ve prospěch života indonéským občanům i celému zbytku světa. Můžete vyslat obrovský signál. Nikdo nebude pochybovat o vašem odhodlání vymítit obchodování s drogou. Právě bylo popraveno osm eh, lidí, čtyři Afričany, jeden Indonézán, dva Australané eh, a další. To je další stovka eh, vězňů v celách smrti, kteří v Indonésii čekají na popravu. Víte o tom, jak velké utrpení a jak psychologické trápení prožívají jak odsouzení, tak jejich rodiny? rok eh, a více čekají na soud a pak dále čekají marně alespoň náznak, záblesk eh, velkorysosti od svých soudců, od svých katů je přece odhodlání, aby byla známa pravda. Probíhají nesnesitelné vteřiny, když prokurátor odmítá všechny odvolání a když pronese strašnou ledovou nepřijatelnou větu odsouzen k smrti. Já eh, bych chtěl hovořit o Serži Atlauim, francouzském občanu. Ten je z mého departmantu. On je nyní eh, v odkladu výkonu trestu smrti. Již deset let prožívá tuto neudržitelnou eh, situaci. Psychicky je zcela zdemolován. Téměř mu připadá, že je vinen tím, že stále ještě žije, když osm jiných bylo právě popraveno. Ale on není, není vinný tím, že chce spravedlnost, tím, že chce dál pečovat starat o své čtyři děti, to, že žádá eh, o spravedlivý soud. Eh, jsme solidární se Šeržem Atlauem, jeho manželkou a jeho čtyřmi děti. Serži, věz, že Francie je s tebou a snad i celá Evropa je s tebou. To je poselství, které chci já říci. Jean Jaurès řekl, že eh, lidstvo si více než 2000 let přeje to nejšušlechtilejší. Žádný člověk Děkuji vám, pane Marténe. Jako další má slovo pan Máker. Máte minutu a půl. De executiecollega's van de acht ter dood veroordeelden eh, eerder deze week zorgden. Dámy a pánové, poprava tento týden osmi lidí vyvolala eh, pozdvižení po celém světě. Má frakce ECR sdílí rozhořčení po tomto barbarském činu v článku 2 základní, Charty základních práv Evropské unie se popravy zakazují. Šéfové vlád Evropské unie si musí připomenout, že existuje tento článek 2, právo na život, které má každý a nikoho nelze odsoudit k smrti. Plně respektujeme suverenitu Indonésie, její jurisdikci a právo přijímat vlastní zákony. Plně chápeme, že je potřeba bojovat proti mezinárodnímu obchodu s drogami. Indonésie je moderní stát, který dosahuje moderního ekonomického růstu, ale není možné ztrácet ze zřetele ty nejzákladnější aspekty naší společnosti. Máme zde spoustu problémů. Svoboda tisku, svoboda projevu, základní práva, implementace tresta, trestu smrti. A to porušuje lidská práva. Není možné takový trest používat. Myslíme si, že by bylo vhodné změnit tresty smrti na eh, tresty vězení, například na doživotí nebo na něco jiného, ale není možné lidi vraždit. Společně s Charlesem Tenokem jsme sepsali dopis indonéské vládě, kde je žádáme o milost. Doufáme, že Indonésie tento signál vyslyší. Děkuji. Děkuji vám, pane eh, Demesmachere. Na dvě minuty má slovo paní Scháke. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Důrazně odsozujeme eh, kruté popravy popravčí četou osmi lidí, sedm z nichž nebyli indonéští občané. Evropská unie a Austrálie žádali indonéské úřady, aby popravu neprovedly. EU nabídla pomoc indonéským orgánům v boji proti obchodu s drogami. Trestat zločince lze provádět různě, daleko humáněji a vždy tomu musí předcházet spravedlivý proces. Chceme požádat zastavení všech e, dosud probíhajících procesů pro vykonání trestu smrti. Je skutečně velká ostuda, že v den, kdy jsme se dozvěděli o popravách v Indonésii, Viktor Orbán, jehož strana je stále součástí EPP, navrhuje, aby v Maďarsku byl trest smrti znovu zaveden. Takovéto návrhy jsou naprosto nevhodné. A jak pan Orbán velmi dobře ví, trest smrti je v Evropě zakázaný. A myslím si, že to je něco, na co musíme být i hrdí. A musíme být hrdí i na naši mezinárodní snahu eliminovat trest smrti, omezit jeho aplikaci a zajistit, že všechny státy světa zavedou na toto eh, krutý a nehumánní trest moratorium. Nastavili jsme si laťku velmi vysoko a chceme, aby stoupala ještě více, protože jsme pro liberální demokracii. Jistě posílíme hlas demokracie, když budeme apelovat na země jako je Indonésie a ještě silněji bychom mluvili, kdyby i USA stály bok po boku s námi a i oni zakázali trest smrti. Je potřeba v této snaze globálně pokračovat, pracovat s vládami a organizacemi občanské společnosti, abychom zajistili, že trest smrti buzi, brzy bude otázkou pouze minulosti. Děkuji. Děkuji vám, schák, paní Scháke. Na dvě a půl minuty má slovo paní Veržia. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych především chtěla poděkovat všem politickým frakcím za to, že souhlasili s tím, že toto bude zapsáno na program dnešního dne, je tak, jako to žádala Goe. Mnozí z nás zde bojují proti trestu smrti. Pocitujeme e, od velkou odpovědnost, nemůžeme konat jinak. E, v úterý večer bylo popraveno 8 lidí, jeden indonézan, 7 cizinců od začátku roku další eh, popravy, zatímco v roce 2014 bylo jenom pět takových poprav a do roku 2013 pětileté moratorium. A to všechno za eh, obchodování s drogami. Eh, vlastně tady se trestá strašným zločinem provádění jiných trestných činů. Je to barbarský trest, který se na ně uvaluje. Často je tento trest uvalen na malé překupní obchodníky přenášející jen velmi malinko, malinké množství drogy. V celách smrti jsou jen málo kdy velcí narkotrafikanti, velcí obchodníci s drogami. Přitom se v 12. května měl teprve projednávat odvolací eh, soud pro dítěm dvěma Australům, co byli popraveni v úterý. 25 cizinců, všichni jsou odsouzeni k trestu smrti, toho čtyři Evropané, dále čekají eh, v celách smrti. Serge Atlaoui je další takový případ eh, pracoval v jedné indonéské laboratoři a on popírá, že by tento laboratoř vyráběla extazii žádá o revizi svého procesu. Ehm, on zatím, eh, alespoň v krátkodobé vyhlídce, není ohrožen eh, trestem smrti. Další šest Číňanů také takto eh, odsouzených Eh, dokonce je svědčí jeden policista v jeho prospěch, ale toto svědectví není bráno v úvahu. Eh, je zde velice neústupný soudce, který chce jasně ukázat, že on neustoupí mezinárodním tlakům. In extremis nicméně ustoupil od výkonu trestu smrti u jedné Filipinky. Serge Atlaoui vyvolal znovu velkou diskusi v tisku, eh, například v hlavním indonéských novinách Atlant- Jakarta Club. A mm, myslím, že je přece důležité, jakou, jakou image má eh, Indonésie. V Indonésii, stejně jako ve Spojených státech, eh, ano, i v Evropě Viktor Org- Orbán eh, jsou stoupenci trestu smrti. Společně musíme reagovat, společně dále postupovat. Děkuji kolegyně Verža a nyní na dvě minuty kolegyně Lochbiller. Děkuji, pane předsedo. Před dvěma dny bylo v Indonésii popraveno 8 e, lidí. E, poté, co Indonésie neprovedla žádné popravy e, v roce 2014, tak letos už bylo popraveno 14 lidí. A to všichni byli odsouzeni za drogové delikty. Přestože mezinárodní mezinárodně existují tresty smrti pouze za ty nejtěžší zločiny. Nejnovější případy poprav v Indonésii byly navíc eh, těžkým pohrdáním mezinárodně uznaných standardů pro vykonávání trestu smrti. Někteří z vězňů například neměli dostatečný přístup k tlumočníkům nebo advokátům během jejich věznění. Jeden z popravených, Rodrigo Gularte, eh, měl diagnostikovanou schizofrenii eh, a podle mezinárodního práva popravy s osobami s psychickými chorobami jsou zakázané. Eh, Indonéská vláda eh, bere eh, tyto popravy jako odstrašující prostředek proti obchodníkům s drogami. Neexistuje ale žádný důkaz o tom, že by ty tresty smrti snižovaly takovouto trestnou činnost. Kromě toho jedna studie dokazuje, že tresty smrti nemají větší odstrašující účinek jako například doživotní trest. Vyzýváme proto indonéskou vládu, aby eh, upustila od všech plánovaných poprav a požadujeme znovu zavedení eh, moratoria jakožto podstatného kroku směrem ke zrušení trestu smrti. Eh, Indonésie by tím vyslala další důležitý signál i ostatním státům v regionu. Děkuji vám. Děkuji kolegyni Lochbiller a nyní na dvě minuty pan kolega Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Všichni známe slavné turistické rezorty v Indonésii. Nicméně pravda je, že tyto rezorty jsou velice přísně bráněny ostrahou. Lidé jsou k, oprav, k popravě odvedeni se zavázanýma očima, musí si sednout a potom jsou zastřeleni. My tu nejsme od toho, aby jsme odsoudili ten samotný proces, ale odsuzujeme e, trest smrti. My jakožto Evropané a jakožto lidé to nemůžeme jinak než odsoudit. Myslíme si, že není možné e, takto obětovat e, lidi. Nevoláme pouze po moratoriu na tresty smrti, ale po jeho zrušení. Jak už tu zaznělo, ti, kdo podporují trest smrti, jsou mnohem blíže eh, vrahům než ti, eh, který, kteří měli být popraveni. Děkuji eh, za tuto rozpravu a na její závěr ještě vystoupí pan komisař Mimica. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Byla to velice působivá výměna názorů a já děkuji eh, vám, vážení poslanci, za tu jasnost a cílevědomost vašich příspěvků. Chci vás ujistit, že Evropská unie je i nadále plně zavázána eh, jednat s indonéskou vládou a místními aktéry a snažit se o zrušení trestu smrti v Indonésii. Za tímto cílem plně využijeme všechny nástroje, které jsou nám k dispozici. A to prohlášení eh, eh, a dialogy a další nástroje, tak, abychom byli slyšet. A zároveň se budeme snažit porozumět jednotlivým překážkám pro změnu, abychom je mohli efektivněji odstranit voláme eh, nebo vyzýváme indonéské úřady a prezidenta, aby vyhlásili okamžité moratorium na vykonávání trestu smrti. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Mimico, tímto je rozprava uzavřena.